Drazí kolegové, zahajíme naše jednání. Zahájíme jednání přijetím našeho programu, který může být přijmout, pokud nejsou žádné změny a žádné námitky. Drazí kolegové, musím vám oznámit velmi smutnou novinu. Jak jistě víte, náš kolega Jens Nilsson zemřel úterý 12. března. Jménem výboru pro dopravu a cestovní ruch a také mém osobním jménu bych eh, se chtěla obrátit na jeho rodinu a na jeho blízké a také na jeho spolupracovníky a také na skupinu socialistů a demokratů a chtěla bych jim vyjádřit naši upřímnou soustrast a ujistit je naší podporou v těchto těžkých okamžicích bolesti. Náš kolega patřil k těm osobnostem, Víte, že byl člen parlamentu od roku 2011 a od roku 2014 byl členem tohoto výboru a patřil k těm osobnostem, které byly velmi pozorní. A vždy bylo příjemné si s ním vyměňovat názory, včetně případů, kdy jsme politicky nesouhlasili. On prokazoval, že je možné být otevřený diskusi a kompromisům a přitom zůstat věrný svým principům. Byl to také přesvědčený Evropan a hrdý na svoji angažovanost. Jeho spoluobčané z Estersundu mohou o tom přinést svědectví, jakož i já sama. Zvláště, když jsme navštívili společně v rámci naší mise ve Švédsku v červenci toto město, které tak dobře znal a kde byl starostou až do roku 2009. Chtěla bych zde jménem nás všech vzdát úctu jeho boji a jeho práci. Bojoval za rovnost mezi muži a ženami. Bojoval proti obtěžování a také se zasazoval za zájmy osob s postižením za zlepšení podmínek silničních řidičů. Jen vždy bojoval za to, aby důstojnost žen a mužů byly hlavním cílem našich aktivit. A nemohu zakončit těchto několik slov, aniž bych nepohovořila o jeho věhlasných červených šlích, které vždy nosil velmi uvolněně. A pro mě to bylo takové přátelské permanentní gesto a také symbol jeho lidskosti a jeho přístupnosti. A tomu zůstal vždy věrný. Bohužel už ho neuvidíme, ale zůstane jeho duch zde v našem výboru. Drazí kolegové, nyní bych vás chtěla požádat, abychom mu stali eh, minutu ticha.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 Je vous remercie. Děkuji vám. A nyní bych chtěla dát slovo našemu koordinátorovi Izmoli Echungovi, který pohovoří jménem socialistů a demokratů. Izmaili, máš slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat za toto důstojné rozloučení s naším eh, oblíbeným kolegou Jensem Nilsonem. Pro mě je to zvláště těžký okamžik a také pro celou moji frakci a myslím si, že pro nás všechny, protože tak, jak si to popsala, kolega Nilsson byl fantastickým člověkem. Byl to takový ocovský kolega, Nevím, jestli to souviselo se skandinávským duchem, ale vždy se snažil vybalancovat různá stanoviska. A v mnoha oblastech byl činný, zvláště se zasazoval za ty slabé v naší společnosti. To bylo vždy jeho prioritou. A charakterově to byla vzácná osobnost také v politice. Měl velmi pevný charakter a byl přátelský a také v rámci socialistické skupiny eh, měl významnou funkci, jakmile se hovořilo o rovnosti mužů a žen. A také v našem výboru velice příkladně tento princip prosazoval. Takže je to pro nás obrovská ztráta. Myslím si, že to můžeme takto říct. Byl to fantastický člověk a Chtěl bych eh, vyjádřit jeho rodině a všem blízkým naši soustrast také jménem socialistické skupiny. Určitě mu budeme věnovat také vzpomínku, která bude vhodná. A určitě toto ještě dohodneme s mými dalšími kolegy. Také bych chtěl poděkovat Petře a jeho asistence, která mnohé udělala a podporovala ho i politicky. Byli jsme dobrým týmem, takže spočívají v pokoji Jenci a upřímnou soustrast tvoji rodině. A přejeme tvoji rodině vše dobré do budoucnosti a děkuji, že jsem se k tomu mohl vyjádřit. Děkuji mnohokrát Ismaili, za to, že jsi hovořil jménem socialistické skupiny. Děkuji za vaše slova. A moje eh, kancelář bude vždy otevřená spolupracovníkům se Nilsona, ať už se děje cokoliv. Já vím, že to je bolestný okamžik, drazí kolegové, ale máme povinnost, abychom bojovali také i v jiných oblastech. Budeme tedy pracovat také a budeme myslet na něho a když dovolíte, nyní bych přešla k programu návrhu pořadu jednání. Takže děkuji za to, že jste se s námi podělili o tyto okamžiky. Takže budeme pokračovat v našem pořadu jednání. A budeme nyní hovořit o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, tedy v přepracovaném znění. A předám slovo panu Liberackému. Dobrý den, pane Liberacký. Vede se vám dobře? Ano. Takže seznámíte nás s vaším návrhem zprávy budete hovořit o právě a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Drazí kolegové, připomínám, že tento legislativní návrh je velmi důležitý, protože se týká života milionů evropských občanů. A je to také velmi důležité pro četné občany, kteří trpí určitou dysfunkcí a kteří používají vlak a měli by mít tedy určité úlevy. Pane Liberacký, máte slovo. A pak předám slovo eh, stínovým zpravodajům a dalším členům, kteří si to budou přát. A také dám slovo panu Kulonovi, který je z EHSV. Dobrý den. I vy budete mít možnost se vyjádřit a seznámit nás se stanoviskem hospodářského sociálního výboru. A pak si vyslechneme také reakce Evropské komise. Takže, pane Liberacký, máte slovo. Madam First of all... Děkuji, paní předsedkyně. Především chci říct, že se nestává tak často, že úvod je natolik závažný. Je mi opravdu ctí, že mohu být vaším zpravodajem. A vynasnažím se vyhovět všem. Úplně na úvod bych rád zdůraznil dvě věci. Za prvé, Mým záměrem je pokusit se najít dobré řešení jak pro poskytovatele služeb, to znamená podniky, tak pro zákazníky. Protože pokud nejsme schopni produkovat, nemůžeme dodávat. Pokud nezískáme zákazníky, nebudeme vůbec potřeba. Potřebujeme tedy rovnováhu. To je první obecná poznámka. A za druhé, naše nařízení už má docela dlouhou historii, protože ten základní dokument je z roku 91. Tehdy vznikl jakýsi základ pro změny, regulatorní změny v železničním sektoru. Také bychom měli mít na paměti, že jsou velké rozdíly mezi některými částmi Evropské unie A ti, kteří jsou trošku napřed, bych měli také dávat pozor na ty, kteří zaostávají, aby se ta vzdálenost zmenšovala. Tolik tedy na úvod mé prezentace. Železniční systém Evropské unie v porovnání s celou řadou dalších zemí ve světě je dobrý. Dobrý je ale dnes a měl by být lepší. A měl by vytvořit jakousi konstrukci pro neustále zlepšování. To by měl být trvalý cíl tohoto sektoru. Neustále zlepšování kvality služeb a ochrana cestujících na železnici. Když budou mít lidé pocit, že jsou chráněni, bude to na základě toho, že se zlepšují služby. Důležité je tedy najít správnou, správný vztah mezi přepravci a zákazníky. Zvláštní část této zprávy je věnována lidem, kteří zvyšují mobilitu. K tomu proběhla celá řada debat. A já jsem se snažil přesně vystihnout situaci. Co je důležité? Železniční služby pro cestující by měly být cenově přijatelné, přístupné a konkurenceschopné. Cenově přístupné, to znamená, že jsem schopen zaplatit tu cenu přístupné fyzicky. A také pokud je o mou schopnost zaplatit za to. A pak bych si představoval soudržný systém železničních služeb v Evropě. Jakýsi otevřený prostor pro železniční dopravu. To je velice důležité. A další věc, kterou bych možná uvedl na úvod, je to, že je potřeba, aby tam platily stejné podmínky pro ostatní formy dopravy. Konkurence by měla být spravedlivá. Měla by být spravedlivá, což znamená, že by měla jít ruku v ruce se snižováním administrativní zátěže. Návrh zprávy v současné podobě Konzultoval jsem 21 zúčastněných aktérů. A také mě hodně podpořil Alexander Vogt. Ten měl více než 40 chůzek a 20. února letošního roku také minislyšení. Já za svou stranu navrhuji 55 pozměňovacích návrhů, ty byly zveřejněny 28. února a částečně projednány 6. března a v pracovní skupině pro dopravu ve frakci SAD. Tyto pozměňovací návrhy zajistí, že železniční přeprava bude cenově dostupná pro všechny občany EU. Vylepší se práva občanů, zvlášť eh, pro osoby s omezenou mobilitou. Zajistí se stejné zacházení v porovnání s méně udržitelnými metodami dopravy a zajistí se také, že železniční sektor se bude snažit postupovat dopředu. S přihlédnutím k řešením pro tento sektor, která už teď využíváme. Já bych rád zvýšil konkurenceschopnost železnic na základě intermodálního a intramodálního přístupu. Je to šance soutěžit tak, aby byl spokojený zákazník. Výjimky. Pole působnosti nařízení nabízí určité výjimky. Já myslím, že by měly platit až do 3. prosince 2024. Tyto výjimky se týkají především 13 nových členských států EU, možná ne přesně. 13, protože na Maltě vlastně a ještě někde nejsou železnice, takže to 11 států. Proč 2024? Protože z Víceletý finanční rámec dává možnost modernizace železniční infrastruktury a to by mělo být všechno hotové do roku 2024. Rok 2024 by tedy byl dobrým rokem, kdyby mělo začít naplňování těchto očekávání z hlediska zlepšování kvality služeb. Rezervní plány to je pozměňovací návrh 26 eh, nebo 37, požadavky na údaje 24 a zprávy o kvalitě služeb v přílohách. Abychom zachovali jednotné kontaktní místo pro eh, cestující v železniční dopravě, kde by se mohli třeba stěžovat, abychom zamezili překrývání se čtvrtým železničním balíčkem, protože já jsem měl možnost pracovat s některými z vás na čtvrtém železničním balíčku, na té veřejnoprávní službě, chtěl bych, abychom se vyhnuli překrývání. Protože to do jisté míry můžeme vidět také věci, jako věci, které jsou navzájem v rozporu. Vylepšování práv a pomoc pro osoby s omezenou mobilitou Váš zpravodaj se domnívá, že stávající legislativní rámec neodpovídá tomu, co máme ve skutečnosti. A navrhuje, že celý železniční systém v EU by měl být přístupný na základě oznámení předem, 24 hodin předem, pro všechny osoby s omezenou mobilitou. Zatímco komise zachovala to pravidlo 8.40 hodin. To máme v pozměňovacím návrhu 44. Už dnes velká nádraží zaručují přístup všem osobám bez oznámení předem. A v případě potřeby je zdarma k dispozici i pomoc na základě oznámení méně než 24 hodin. A ve 44 máme dále ještě e, služby na ostatních stanicích. A mělo by být možné obrátit se na příslušné služby a řešit tak nedostatky v tom, jak fungují podniky. Každopádně nechci, aby menší eh, nádraží sekundárního významu měly nějaké příliš velké povinnosti. To by znamenalo, že by nám v podstatě zničilo systém železniční přepravy. Dostupnost jízdenek a dostupnost bezplatných jízdenek, to je taky důležitá věc. Toto je klíčový prvek, který zvýší atraktivitu železniční přepravy. To jsem zdůrazňoval už na začátku. Nicméně váš zpravodaj se domnívá, že není na zákonodárci, aby předepisoval spolupráci mezi podniky v konkrétních oblastech při otevírání trhu. Přičemž k železničnímu sektoru bychom měli přistupovat stejně jako k ostatním eh, typům dopravy a měl by mít možnost vyvíjet taková řešení sám. V tomto kontextu Nařízení 2016-2370 článek 13a vyžaduje, aby železniční sektor do roku 2022 předložil nějaké iniciativy. Zatím model, úplný model služeb rozvinuly určité podniky, konkrétně 17 z nich, a my chceme vyzvat ostatní, aby se připojili a aby spolupracovali s prodejci jízdenek, s různými podniky, aby nabízeli služby přes hranice. Další iniciativa je projekt promeškaných nebo zmeškaných spojů. Od července 2017 14 železničních společností z celé Evropy spolupracuje na základě komerční dohody, aby, bylo, aby byla zajištěna nepřerušená cesta, které se účastní více železničních společností. Mělo by být tedy možné sednout do příštího vlaku, který jede. A máme také příklad toho, jak železniční sektor reaguje na žádosti evropských zákonodárců. A někdy něco dělá sám od sebe. Ještě předtím, než zákonodárce vyjádří nějaký konkrétní požadavek. A souvisí to také se lhůtami čtvrtého železničního balíčku. Kromě dostupnosti bezplatných jízdenek by měl být zákazník vždy informován o svých právech, pokud cesta vlakem zahrnuje nějaký spoj, ať už si koupí tu jízdenku přes systém vydávání jízdenek nebo ne. Vyšší moc. O tom se mluvilo hodně. U vyšší moci se navrhuje, aby se to zavedlo. Souvisí to se soutěží mezi železnicí a letectve, leteckou dopravou. Máme třeba nějaká města, dejme tomu mezi Amsterdamem a Londýnem, kde mezi sebou soutěží železnice a letecká přeprava. Na železnici zatím není koncepce vyšší moci. Neustále na námi vysí hrozba terorismu, na to někdy zapomínáme. Takže já navrhuji, že vyšší moc by mohla vycházet ze zavedených jednotných pravidel, kam patří také teroristické incidenty. To je pozměnací návrh 34. Z tohoto pohledu, z pohledu železničních eh, cestujících, by cestující zřejmě neočekávali nějakou náhradu od provozovatele železniční služeb v takovýchto případech. Cestující spíš čekají pomoc A ta by měla být na základě návrhu této zprávy poskytována vždy. Další změny návrhu komise. Některé změny, které navrhuje komise, je mi líto, jsou bohužel škodlivé pro budoucnost železničního sektoru. A někdy vůbec nedávají smysl. Jeden takový příklad je článek 16.2, kde se žádá, aby železniční podniky v případě narušení služeb přesměrovali trasu nebo letadlo. Jsou tady tři možnosti. Za prvé, úplná náhrada ceny jízdenky, za druhé, přesměrování při nejbližší možné příležitosti a nebo přesměrování podle toho, jak se to hodí cestujícímu. Všechna tři řešení jsou možná. Spravodaj plně podporuje to, že by podle komise měla být poskytována náhrada za sezónní jízdenky, ale není přesvědčen o tom, že je z technického hlediska něco takového možné, aniž by z toho vznikla nadměrná administrativní zátěž. A proto máme pozměňovací návrh 32. Kromě toho, špatné podmínky železniční infrastruktury v některých členských státech nespůsobují železniční společnosti, velice často jsou důsledkem národních přepravních nebo dopravních politik, kdy se neinvestuje v často železnic. Ale my máme šanci překlenout tuto mezeru na základě využití evropských peněz. A na závěr další postup. Jsou tady určité návrhy, aby se některé fáze eh, pozdržely, odložily. Je na nás, abychom rozhodli. V každém případě teď je program takový. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 27. březen 2018 v 11 dopoledne místního času. Další schůzka stínových zpravodajů 17. duben 2018. Hlasování ve výboru Trance předpokládá v červnu 2018. Nevyhnutelný bude trialog a pokud si opravdu budeme přát, abychom to uzavřeli do konce tohoto funkčního období parlamentu, měli bychom se zřejmě držet tohoto časového programu, anebo bychom se neměli příliš odchýlit. Děkuji za pozornost a také za krásný úvod, paní předsedkyně. Merci beaucoup, monsieur. Mnohokrát, pane Libracky, vy jste překročil svou funkci a harmonogram stanovím já, protože navíc se neví, zda to bude dodrženo. Trošku na vás vyvíjím tlak, pane Liberacký. Zahajuji tedy rozpravu a začnu vámi, pane Rono Muzelie. Dobrý den. Dobrý den, paní předsedkyně. Zdravím vás, zdravím vás všechny, děkuji za tuto úžasnou zprávu. Pane Liberacky, děkuji za zprávu, kterou jste přednesl a za první návr, pozměňovací návrhy a uvedení, přepracování tedy zprávy o právech a povinnostech cestujících. Vidíme, že harmonogram bude dodržen, budeme moci postupovat rychle u zásadní otázky pro cestující na železnici, ale mám určité rozpory se zpravodajem. Mám za to, z EPP, že toto nařízení musí zapadnout do zásadních reform na železnici schválených v roce 2016. Je třeba se zabývat legislativně právě cestujících, protože je to nedělitelné, pokud jde o otevření železniční dopravy. Kon- konkurenci. Úspěšná konkurence půjde cestou větších, kvalitnějších práv pro všechny cestující v Evropě. A takto obnovíme důvěru spotřebitelů vůči železnici na jedné straně a také budeme plnit naše cíle přechodu na tento dopravní mod z hlediska životního prostředí. A tato větší efektivita by měla být charakteristická díky čtyřmi opatřeními. Bez zbytku uplatňovat tento návrh od roku 2019 a národní trhy, které se otevřou konkurenci, budou fungovat na stejných základech a na základě stejných pravidel. Je třeba rozšířit působnost na regionální železniční služby, které se otevřou konkurenci nejpozději v roce 2019, protože nechat stranou 90% cestujících je nerozumné. Chci připomenout, že 10 let po schválení prvního nařízení pouze čtyři členské státy jej dodržují. Chci za ně za to poděkovat, chci jim poblahopřát, ale chci konstatovat, že to velmi pozitivní pro jejich uživatele a daňové poplatníky, ale pro ostatní je to naprostá neúcta k cestujícím a je to souboj s časem. A tato politická volba škodí uživatelům. Za druhé, zajistit jednotnou jízdenkou, aby cestující cestoval v klidu. Je, měli bychom upřednostňovat přesměrování a několik odškodnění. A jeho místo bude ex ofo přiděleno na následujícím spoji a měli bychom tedy mít stejné nároky u jednotné jízdenky, jako je tomu u jednotné letenky. Měli bychom také dodržovat práva osob s postižením týká 180 milionů osob a naše cíle budou dosaženy pouze, pokud se soustředíme v naší snaze o každodenní mobilitu. Odjezd, odjezd do práce, na dovolenou, to by neměl být žádný luxus, ale právo pro všechny. A tady vítám návrhy zpravodaje snížit eh, to oznámení dopředu na 24 hodin, pokud jde o pomoc. A já bych chtěl ještě, aby ta notifikace byla eh, vlastně v souladu s četností spojů na, nádraží. Musíme odškodnění přizpůsobit eh, realitě železnice a snížit eh, na 30 minut od práv od, odškodnění. Nechat se odškodnit za spožení o, na je, o jednu hodinu, eh, cesty, která trvá dvě hodiny, je, je příliš eh, náročné. Jsem přesvědčen o cukru a byči. Železniční podniky budou odpovědné, protože nebudou platit kompenzaci nebo odškodnění. A snaha o konkurenceschopnost je k tomu donutí. A uživatelé budou také vyžadovat tyto služby, protože platí daně. E, chci hájit zájmy našich cestujících na železnici a jsem rád, že budeme moci spolupracovat, aby došlo ke skutečné revoluci na železnici a to revoluci uživatelů. Děkuji, děkuji pane Honou Muzeli. Paní Foster, máte slovo. Mnohokrát děkuji a děkuji také zpravodaj. Já nejsem zpravodajkou v této věci, protože to bylo pozdrženo. Ale já myslím, že většina z toho, co budu říkat, odpovídá obecně odsouhlasenému postoji. Já myslím, že zpravodaj výstižně popsal klíčové oblasti, na kterých se všichni shodneme. Pokud je o Británii, protože jsem britská europoslankyně, my už jsme přesáhli spoustu minimálních standardů, které platí podle stávajícího nařízení. A bude to pokračovat. A je dobré zajistit, že se nebudeme vracet zpět. Tím se dostávám k první věci, což jsou eh, cestující s omezenou mobilitou. Já myslím, že tady nás čeká ještě hodně práce bez ohledu na to, že z logistického hlediska je to někdy opravdu těžké, protože v Evropě máme spoustu starých nádraží a nejde jenom o nádraží, někdy musíme také zajistit, že lidem bude možné nějak pomoct nastoupit do samotného vlaku. Připadá nám to jako základní věc. Ale je potřeba, aby tam byli nějací zaměstnanci, kteří mohou pomoct. Takže já myslím, že je správné, že toto označujete za jednu z klíčových oblastí pro změnu nařízení. Pokud jde o vydávání jízdenek na celou cestu, to je hodně dlouhá kampaň v tomto výboru, paní předsedkyně. Když jsem tady byla v prvním mandátu, to byl někdy rok 2002-2003, už jsme s tím začínali. Moc jsme nepostoupili a já myslím, že to rozhodně musí být klíčová věc. Zvlášť, když víme, nebo když chceme, aby lidé cestovali na velké vzdálenosti těmi vysokorychlostními vlaky, které dnes máme. A je opravdu hodně frustrující, když při přejezdu z jedné země do druhé je obtížné, aby lidé získali jízdenku. Takže to je dobrá kampaň. A jsem rád, že se to snažíte prosadit, pane zpravodaji, protože myslím, že provozovatelé s tím musí postoupit ku předu. Pokud je o výjimky, ano, jistě to vítáme. Vítáme rok 2024, já myslím, že to je rozhodně rozumné, abyste se držel tohoto data. A poslední věc, mluvil jste o vyšší moci, já myslím, že je to správné. Vyšší moc se vztahuje na všechny formy dopravy, když se nad tím zamyslíte. Ať už jedete autobusem, nebo letíte letadlem, nebo jedete na lodi. A to jsou rozhodně okolnosti, které se vymekají kontrole provozovatele. Ale myslím si, že se dá udělat jedna věc a použije stejnou form- formulaci jako v letectví. Je to povinnost řádné péče, neboli provozovatel zajistí, že samozřejmě nedokáže vyčervat do pěti minut vlak, ale bude v situaci, že řádně informuje cestující a bude tam povinnost řádné péče, aby bylo možné věci vyřešit co nejrychleji. Zvlášť, když si vzpomeneme třeba na ty strašlivé povětrnostní podmínky, které se s tím někdy pojí. Takže v zásadě můžeme podpořit tyto principy. Myslím si, že zpravodaj k tomu zaujal vyvážený přístup Předpokládám, že i v EKR projednáme tuto zprávu a líbí se mi dosavadní postup. Děkuji za odvedenou práci. Merci beaucoup, Madame Foster. Děkuji, paní Foster. A nyní bude hovořit pan Vandenberg. Děkuji. Vzhledem k tomu, že Jens Rode stínový tu není, chtěl bych eh, předat klíčové sdělení jeho jménem. My jsme jako ALDE zaznamenali návrh zprávy zpravodaje, avšak náš záměr je zajistit, aby toto nové nařízení se skutečně součilo na cestujícího. A cestující by měl být eh, v jádru tohoto nařízení, protože nám jde o harmonizaci, o vysokou úroveň ochrany spotřebitele. A bohužel zpravodaj ustoupil u některých ustanovení, pokud jde o návrh komise. Znovu zavádí výjimky zavádí nízké normy pro kvalitu služeb, zejména co se týče prodejce jízdenek. A to je politování hodné, protože současné nařízení se ukázalo jako nedostatečně z hlediska cestujících. A pro ALDE to stanovisko není přijatelné. Měli bychom umocnit naše úsilí, pokud jde o přímé jízdenky. Cestující by měli mít si zajistit veškeré alternativy a měli by mít plnou důvěru, že se dostanou do cíle bez ohledu na zmeškané spojení nebo spoždění. To se týká rovných podmínek pro kombinované cesty a přímé jízdenky. A, a železniční sektor by měl být atraktivnější a díky tomu by měl mu být zajištěn růst, aby cestující tady nadále mohli využívat železnici. Jsem stínovým ve výboru IMCO a podle článku 53 plus tento výbor je přidružen ve zprávě IMCA eh, bude cestující opravdu na prvním místě a podle mého názoru by to mělo být i východisko pro výbor TRAN. Abych byl velmi stručný a konkrétní, abychom zajistili podporu u ALDE. Spravodaj by měl znovu projednat otázky, které jsem uvedl. Těším se na tu, na tu diskusi a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Van Miltenburgu. Slovo má pan Kramer. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a děkuji panu zpravodaji. A jsem přesvědčen, že budeme i v budoucnosti dobře spolupracovat protože my jsme oba zodpovědní za železnice. V podstatě je škoda, že po deseti letech, po té, co jsme vlastně měli určitý zákon, tak v některých eh, zemích to dobře fungovalo a po deseti letech musíme dělat nové, eh, nové zákony, protože spousta zemí vlastně toto neuplatňovala. Ale v těch zemích, kde se to uplatňovalo, tak tam to fungovalo dobře. Takže vlastně tady není důvod, abychom to oslabovali, ale naopak, abychom se poučili z těch chyb a ještě to zlepšili. V každém případě, abychom neměli připustit všechny výjimky, protože toho by pak využívali zase tyto členské státy a řekli by, to je evropský zákon a, to prostě tady nebude platit. Takže tak by to nemělo být. Mám dva body. Například eh, vyšší moc. Proč by to tam mělo být nyní zavedeno? Předtím to neexistovalo a nebyl to žádný problém. Já myslím, že v období těch 15 letech eh, z hlediska Federace cestujících, tak 1,05 milionů eh, bylo investováno do této záležitosti vyšší moci. A proč nyní by se to mělo tedy eh, vlastně vztahovat pouze na ty cestující? Samozřejmě, my můžeme předem vypočítat určitou statistickou eh, míru těchto eh, vyšších mocí. Víte, že v letecké dopravě to eh, vedlo k celé řadě procesů, kde lidé to potom vzdali. Takže já si myslím, že bychom to měli nechat tak, jak to je v současnosti. V podstatě eh, existuje také pojištění těch železničních společností. Soukromé osoby mají také pojištění z hlediska eh, vyšší moci, když je požár a tak dále. Takže to bychom mohli také požadovat na těch železničních eh, společnostech. Nemělo by se to přenášet na cestující. Za druhé, ty přímé jízdenky. Stále to ještě nedorazilo na železnice. Je důležité, aby tady vznikla tato iniciativa. Nesmíme oslabovat jejich konkurenceschopnost a to znamená, že minimálně tedy na evropské úrovni potřebují všechny informace ohledně těchto jízdenek. Tak, jak oni to budou interně řešit, to už víme. Samozřejmě to můžeme vnímat, jak to funguje lokálně. Víte, že například v Berlíně máte asi 30 autobusových firm, které se mohou domlouvat, takže tady nepotřebujeme regulaci z tohoto hlediska, protože tomu cestujícímu je to vlastně jedno, kdo to zařizuje, kdo se tím zabývá. Co je tady ještě důležité pro mě? To jsou ti cestující s omezenou hybností a tady vlastně komise navrhla 48 hodin. Tedy tohle, té informovanosti předem, pokud jste na vozíčku. To znamená 48 hodin předem. To vůbec nezapadá do reálného života a nesouvisí to s digitalizací. Takže musíme se podívat na to, kde to funguje. Nejistě. E, funguje to i také tak, že to můžete oznámit v Holandsku jednu hodinu předtím a funguje to. A když to funguje v Nizozemsku, proč by to nemělo fungovat v Německu nebo ve Francii? Jak je možné, že komise vůbec přišla na tuto myšlenku oznamování e, této e, pomoci 48 hodin předem? V každém případě tedy to nechápu, jak mohli dorazit k tomuto návrhu. A pak je tady další věc, která mi leží na srdci. Cyklistika, tedy cestující z koly. I to jsme už dohodli vlastně před deseti letech. Měli jsme takové ujednání, že by mělo být možné převážet tato kola. A víte, že spolková vláda eh, v Německu, když eh, to přijala, pokud to nějakým způsobem nebude stěžovat provoz. Já jsem těžko chápal, jak by to mě mohlo v podstatě vadit tomu provozu, protože eh, to bychom mohli potom zakazovat také seniorům, aby nastupovali do vlaku. Tam to trvá déle, než nastupuji s kolem. Eh, máme IC4 eh, v Německu, tam to funguje, také v Rakousku. Máme vlaky, které byly dodatečně vybaveny pro převážení kol a to ukazuje, že eh, je možné tady postupovat takto že to nepoškodí vlastně ekonomické zájmy. Eh, je to dosti hrozné, když si uvědomíme, že například eh, můžete letecky přepážet kola a v, ve vlacích to nejde. Víte, že se tady to zvyšlo z 15 tisíc na 100 tisíc kol, které se převáží. Takže to je v podstatě zatím pouze mm, vytáčení se ze strany těch manažerů. Tady musíme být přísní a musíme říci, to musí být závazné, je to zákon a je nutné zajistit, aby bylo možné cestovat eh, s kolem. Jsem velice napjatý, jak bude vypadat diskuse. Těším se také, jak budeme spolupracovat a také jsem zvědavý, jaké bude stanovisko komise. Jsem přesvědčen, že se dopracujeme k dobrému, komis, eh, dobrému kompromisu, protože pro nás priorita to je cestující, to je důležité. Víte, že dnes se o tom také hovořilo v novinách, hovořilo se o odškodnění 2,5 milionů. To muselo se zaplatit jako odškodnění, takže dovedete si eh, představit, jaká měřítka tady fungují z hlediska tedy eh, odškodnění v případě vyšší moci. Děkuji, pane Kramere. Paní Jonen, chcete se ujmout slova? Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Děkujeme Boguslavovi za skvělou práci u této důležité otázky. Nejdůležitější otázkou je, abychom skutečně zákazníka dali na první místo. A rozumím tomu tak, že tak se nám podaří dostat více osob na železnici a přimět je, aby používali železnici. Je tu několik eh, důležitých klíčových slov pro nás. Je to dostupnost, bezpečnost, pružnost z hlediska zákazníka a až budeme mít transparentně otevřený systém, kde zákazník je skutečně na nejvyšším místě, tak budeme moci organizovat skutečně kvalitní železniční služby, které bychom už dnes měli mít v celé Evropě. Ale Pokračujeme ve spolupráci a myslím, že nalezneme dobrá řešení i kompromisy. Možná se to, se to zná, zdá u vyšší moci a u dalších věcí náročné, ale věřím, že se nám podaří nalézt řešení. Děkuji. Děkuji, paní Kilonen, za váš optimismus. Nyní omezím řečnickou dobu Pane Báre, máte slovo na jednu minutu. Krát děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodaji za tento návrh. My jsme poslední týden měli ještě rozhovory, já jsem s Bouslavem o tom hovořil. Eh, on se snažil prostě vybalancovat toto stanovisko, ale mohl být trochu odvážnější, podle mého názoru. Ta informace, ohledně asistence těmto lidem je velmi důležitá. Musí to být prostě určitý článek, který souvisí s ostatními články celého řetězce a celý řetězec musí být zajištěn. A další téma, to je vlastně přeshraniční doprava a napojení na vnitrozemskou dopravu. Já myslím, že tady bychom neměli k tomu přidávat zbytečnou byrokracii. Musíme tady vybalancovat Eh, co je užitečné pro eh, zákazníka, co dostane za několik eur a eh, jak to bude tedy zatěžovat celý ten aparát. Všichni cestující by měli mít možnost koupit jízdenku ve vlaku a u těch osob, které mají sníženou hybnost, tak tady ta povinná doba, o které se hovořilo, tak eh, tady souhlasím s panem Kramerem, že se to musí snížit. A co se týče školení eh, zaměstnanců, i tady bychom měli být rozumní a přeměření. Co se týče hm, vyšší moci, tak neměli bychom tady snižovat vlastně ochranu těch cestujících. Měli bychom a to nějakým způsobem harmonizovat s ostatními druhy dopravy a také v tomto smyslu předám návrh. Děkuji, pane Bare. E, trvalo to minutu 30. Děkuji, že jste dodržel řečnickou dobu. Paní Anderson, minutu 30. Ano, pak budete hovořit vy. Paní Anderson, promiňte, takže ne? Nejdřív bude hovořit paní Revodalon. Promiňte. Takže paní Rivodalon. Děkuji, paní předsedkyně. Jo. No, vzhledem k tomu, že se snažíme tady transponovat čtvrtý balíček, někdy to bylo velmi bouřlivé, tak naše náš návrh je samozřejmě očekávan ze strany občanů. Musíme ukázat občanům, že se nejedná jenom o nějaké rozložení um, veřejných podniků, ale že chceme chránit zájmy cestujících. Mám velkou úctu pro práci našeho zpravodaje, tak musím říci, že naše zpráva by měla posílit ještě aspekty ochrany práv cestujících. Není akceptovatelné, aby se tady nezohledňovaly regionální a příměstské vlaky, které jsou součástí veřejných služeb. Co se týče výjimky, tak tady eh, to by znamenalo, že bychom vyloučili 80 cestujících. My nemůžeme nechat stranou tyto cestující, eh, na které dopadá nejvíce dysfunkce železnic. Takže předložím eh, pozměňovací návrhy tak, abychom zapojili eh, tyto druhy dopravy do tohoto návrhu a doufám, že budeme schopni dokázat, že Evropský parlament neobhajuje zájmy železničních společností, ale zájmy cestujících. Děkuji, paní Revodalon. Pane Rike, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ve chvíli, kdy tady dochází k otevírání, tak přecházíme z monopolního systému na systém soutěže. Možná, že to je okamžik, kdybychom měli také změnit toho cestujícího na zákazníka. A já si kladu otázku, zda skutečně ta veřejná služba je veřejnou službou pro zákazníky nebo pro cestující. Já vítám práci zpravodaje. Chtěl bych jenom říci, že kdybychom eh, žili v jiné epoše, tak bychom eh, mohli také zajistit, aby tady ten vztah byl vztah k zákazníkovi, protože eh, cestující v podstatě platí svoje jízdenky, takže se účastní toho ekonomického systému. Takže ovšem někdy tady dochází k tomu, že tyto zákazníci jsou zákazníky třetí zóny. Digitalizace by měla umožnit vytvořit jakýsi účet cestujícího, kde by se kumulovala odškodnění a automaticky by se to mělo tedy vztahovat na jízdenky a odečítat. Samozřejmě, že nebudou cestující eh, vést procesy kvůli 25 eur, eurům, pokud tam dojde k spoždění a je to jízdenka, která stojí 50 eur. Takže domnívám se, že by bylo vhodné také zajistit jakýsi obchodní statut těm cestujícím tak, jak je to eh, v letectví. Co se týče jízdenek, měli bychom zakázat, aby dopravní společnosti vycházely z toho, že ty eh, přepravní řády jsou vlastně jejím tajemstvím. Eh, je nutné, aby tady byla informovanost ohledně všech propojení a musíme vycházet z toho, že je to otevřený systém a je zcela e, nutné, aby toto bylo transparentní. A poslední věc, protože máme vyměřenou dobu. Hovoří se o eh, deficitu eh, hybnosti. Ale já bych řekl také deficit například v případě mm, lidí, kteří nevidí nebo neslyší a velice často mají i v tomto ohledu potíže. Merci, monsieur Riquet. Děkuji. Paní Anderson, děkuji. Nikdo nepochybuje o zájmu našeho zpravodaje o oblast dopravy a to je zcela evidentní. A myslím, že jeho uvažování je velmi zajímavé v tomto směru, ale musím říci s velkou úctou, že můžeme být ještě lepší. A souhlasím s komentářem pana van Miltenberga a pana Muzelie a dalších protože si opravdu myslím, že cestující musí být eh, v centru našeho zájmu. A myslím, že bychom to měli také dokázat, pokud je o práva cestujících. A pokud je uvažování našeho zpravodaje v tomto směru, my jsme dostali podrobný dopis v mých dnech od Evropské asociace pro práva cestujících s přílohou, kde jsou odmítnuty pozměňovací návrhy zpravodaje, takže ve světle právě toho bych ho požádala, aby to znovu promyslel. A pokud jde o vyšší moc, to řešení správního hlediska je právě obrátit, zvrátit rozhodnutí Evropského soudního dvora. A to se mi nejeví jako správné z hlediska našeho výboru, protože jeho řešení ani neumožňuje střední cestu, kterou předpokládá komise. A zejména chci vyzdvihnout komentář pana Muzeliera, že bychom měli nalézt střední cestu, ale také pokud jde o oznámení dopředu, pokud jde o široce používané nebo velké nádraží, tak by měla existovat střední cesta. Ale jsem poměrně zklamaná a z procesního hlediska poprosím jednu vteřinku, paní předsedkyně, to je úplně na vašem rozhodnutí a podobně jak říkal pan Van Miltenberg. Pokud jde o harmonogram, který je velmi vypjatý, měli bychom ještě jednou konzultovat s výborem IMCO v rámci naléhavého postupu, abychom z, zvážili skutečně, co náleží cestujícím a spotřebitelům. Děkuji, paní Anderson. Připomínám, že máme ještě tři týdny pro jednání o kompromisech, takže Máme čas na to, abychom se setkali a jednali. Pane Teličko, chtěl jste promluvit? Ano, velmi stručně. Chápu, že jsme pod tlakem času. Chtěl bych využít této možnosti a posílit ten signál ALDE. A vidím, že i někteří další kolegové z jiných politických skupin, včetně SAD, ten signál již vyslali. Já to zhrnu jedné věty. Řada řada věcí ve zprávě prostě je postup zpět. A není to jenom pro meškání přejitosti, ale, ale věřím, že s kolegou Boguslavem budeme schopni dosáhnout ambicioznější zprávy a bude mít skutečně spotřebitele jako jádro našeho zájmu. A vytváříme platformu o do budoucnosti nejen v tomto odvětví, ale i v intermodalitě. O tom jsme hodně mluvili v minulosti. Integra, integrované jízdenky. A tady o tom ani neuvažujeme, i když chápu, že se pohybujeme uvnitř jednoho jediného dopravního modu. Děkuji vám. Děkuji. Pane Teličko, Pierre-Jean Coulon, dobrý den. Sdělte nám názor Evropského hospodářského sociálního výboru ve třech minutách. Bude vám to sta- Děkuji, paní předsedkyně. Organizovaná občanská společnost zastoupená EHSV je velmi citlivá vůči této otázce, protože zcela legitimně nemůžeme dnes k dnešnímu dni hovořit o volném pohybu občanů Evropské unie, pokud současně k tomu nemáme veškeré předpoklady. Toto nařízení je nedokonalé, zaslouží si zlepšení a to, co navrhuje zpravodaj, je zdrojem zlepšení, ale možná měli bychom jít ještě dále. Zejména, abychom všechny výjimky a ustanovení, která připomínají některé optauty, tak těch bychom se měli opravdu zbavit. A evropští občané se proti ním také vymezují. Takže měli bychom směř, směřovat výše a měli bychom se pokud možno měli přizpůsobit zemím, regionům, společnostem, kde již existuje harmonický systém, kde existují určitá ustanovení ku prospěchu občanů v obtížném postavení. A chci zmínit postižení nejde jenom o pohybová postižení, ale postižení různého druhu. Pohybujeme se v digitální době, paní předsedkyně, a zdá se mi trošku překvapivé, ne šokující, že nejsme schopni postupovat velmi rychle, pokud jde o řešení naléhavých situací. A když říkám postupovat velmi rychle, znamená to, že bychom měli mít možnost odškodnit kompenzovat velmi rychle a nabízet i náhradní řešení. Skončím zcela jednoduše výzvou. Výzvou pro veškeré toto zhromážení, co se týče nezbytnosti dodržet harmonogram. Nenechme plynout čas. Jde o zásadní prvek pro pochopení evropských občanů co se týče parlamentního zastoupení těchto občanů a zastoupení na evropské úrovni. Musíme vyslat jasný signál, že Evropská unie je občanům blízko, zejména těm, kteří potřebují cestovat. Tady máte k tomu příležitost. A organizovaná občanská společnost vás podpoří. My stojíme za vámi. Máte naši podporu, paní předsedkyně, podporu našeho výboru a jsme připraveni to také sdělit, protože to je třeba sdělovat pozitivní informace. Děkuji vám. Taková rozhodnost. Děkujeme EHSV za tuto silnou podporu. Děkujeme, pane Kulu i za to, že jste dodržel řečenskou domu. A teď se obrátím na Evropskou komisi a dám slovo Elizabeth Kotes, jste přítomná, vítáme vás. Vedete DG Move. Máte slovo. Tři minuty. Prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a mnohokrát také děkuji za to, že přiřazujete této věci takovou prioritu v tomto výboru. Za to jsme velmi vděční. A děkuji také zpravodaji za zprávu Já myslím, že je pravda, že bychom si měli pokusit sloučit zájmy poskytovatelů služeb i cestujících, na tom se shodneme, ale musím říct, že pokud je třeba o železniční podniky, nám šlo v našem návrhu o to, abychom jim pomohli. My jsme tady například navrhli, aby se omezila jejich zátěž, aby třeba byli správci infrastruktury nebo prodejci lístků nebo správci železnic, kteří se budou podílet o toto břemeno s železničními podniky. Takže jsme to nepřehnali, pokud je o práva cestujících. Naopak, ta pravidla, která třeba patří do čtvrtého železničního balíčku, tam chceme nechat, ale pravidla, která tam chybí a která jsou potřebná pro cestující, třeba koordinace Eh, nouzových plánů mezi všemi těmito zúčastněnými stranami. To je zásadní v případě nějakého narušení. To tam upraveno není a je to nutné v tomto kontextu. Souhlasíme také s tím, že chceme zlepšit práva osob s omezenou mobilitou. A ta úprava, kterou jsme navrhli, se týká především odborné průpravy. To bylo určitou debatu, musím říct, že nám šlo o to, abychom navrhli právě to, to, co máme v letecké přepravě. Abychom vyškolili nejenom osoby, které mají přímo nějaký kontakt s osobami s omezenou mobilitou, ale také ty osoby, které nějakým způsobem vstupují do těch služeb, které nabízejí podniky, protože je potřeba myslet na osoby s omezenou mobilitou. To se musí projevit všude, nejenom do přímého kontaktu s cestujícími. Jde také o rozpočet, o úklid, dejme tomu o návrh místnosti a tak dále. Je to tedy důležité z řady aspektů a proto to tam máme. Vyšší moc. Ano. Soudní dvůr uvedl, že pravidla CIV nejsou odpovídající svému účelu protože tam jde o poškození, ne náhradu. A proto si také myslíme, že to není vhodné pro tento účel. A vzhledem k tomu, jaké máme zkušenosti s právy cestujících v železniční přepravě, nechceme extenzivní judikaturu, která by nám ukazovala, jak se vykládat mimořádné okolnosti. A proto chceme naprosto jasnou, ale také omezenou výjimku s tím, že se to víceméně omezí na e, zásah vyšší moci a ne záležitosti, které způsobí člověk. S tím, že budeme celkem schopni jasně vymezit, co jsou ty mimořádné okolnosti. A to také odpovídá pravidlům, která máme u autobusů a u námořní přepravy. Chceme tedy, aby to bylo všude stejné, ale zároveň, aby se to dalo snadno implementovat. A také pokud jde o další věci, které byly zmíněny, zejména pravidla pro ty jízdenky na celou cestu, podle nás musí být jasné, co zákazník dostane. My chceme, aby se mohl cestující rozhodnout na základě řádných informací. Nejde jenom o ty jízdenky na celou cestu jako takové, to se projednávalo v rámci čtvrtého železničního balíčku, ale cestující musí vědět, co vlastně dostane. To je taky v těch obecných pravidlech, co zákazník očekává. A železniční podnik nebo ten, kdo se musí vysvětlit, jaký lístek má cestující a pokud se to neudělá, tak je to jízdenka na celou cestu, protože samozřejmě zákazník chce spoje, nechce, aby někde uvázl mezi jednotlivými železničními podniky. A proto je ta jízdenka na celou cestu zásadní. A důkazní břemeno v tomto kontextu je také důležitá věc a doufáme, že díky tomu dokážeme pomoct cestujícím, že budou chráněni na základě legislativy o právech a také o přímých přepravních dokladech. Děkuji mnohokrát, paní Kotas, za vaše vystoupení. A nyní dám slovo našemu zpravodaji, panu Librackému, na dvě minuty. Já vím, že je to krátké, ale budeme mít ještě možnost o tom hovořit. Bylo by dobré, abyste zareagoval na všechno, co tady řekla komise, EHSV a naši kolegové. Takže máte slovo, pane Libracký. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Mně asi stačí 20 sekund. Stejně nemohu reagovat na všechno. Za druhé, podle mě je velice důležité, aby každý smyšlel tak, že je to velice důležité. Jde o stovky milionů obyvatel a miliardy cestujících. Za druhé, ochota se musí projevit na všech stranách, ochota spolupracovat a za to děkuji. A já myslím, že jsme všichni na stejné lodi, všem jde o dobro cestujících Zaměřujeme se na cestující, nejenom tady zákazníky, nejenom cestující. Dostupnost, přístupnost, rovnováha mezi podniky a zákazníky. To je takový socialistický přístup, nemusel jsem to říkat, ale Kristýn Rebo se vyjádřila za socialisty. S tím souhlasím, pokud je ten sociální přístup. A na závěr Děkuji za vlídná slova. Jsem ochoten spolupracovat. A mým cílem jsou lepší železnice, víc lidí, rostoucí železnice a soudružnější systém v Evropě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Beracký. A nyní chci oznámit, že pozměňovací návrhy musíte předložit do 27. března, to je úterý do 11 hodin. Opakuji. Ne? Už jste si to zaznamenali? Dobře. Takže pokračujeme dále. A nyní budeme hovořit o přeskumu nástroje pro propojení Evropy v polovině období. Takže v této souvislosti se jedná o to, že je nutné investovat do trvale udržitelné železniční dopravy Evropě je to téma, na které nám velmi záleží v rámci našeho výboru, takže je pro nás důležité seznámit se s výsledky, kterých bylo dosaženo k dnešnímu datu. Prosím pěkně, pokud chcete, pane Renom Mizelie, pokud chcete diskutovat, opuste prosím místnost. Děkuji. Je pro nás tedy důležité seznámit se s výsledky, které bylo dosaženo až k dnešnímu datu a také vyvodit poučení z tohoto vyhodnocení v perspektivě dalšího finančního víceletého rámce. My víme, že to bude rozhodující pro pokračování a dokončení našich prací. Takže já vítám pana Oliviera Tia. Dobrý den. Takže vy jste eh, pracovníkem DG Move. Děkuji, že jste tady. Předáme vám slovo a budete moci vystoupit. My budeme bedlivě naslouchat vašemu vyjádření a pak budeme mít diskusy. Máte 10 minut na vaše vystoupení. Takže pane Sia, máte slovo. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji za to, že jsme dostali možnost seznámit vás s hodnocením nástroje pro propojení Evropy v polovní období, které komise před pár týdny schválila. Cílem je rekapitulace prvních tří let implementace tohoto projektu a samozřejmě, jak jste také zdůraznila, do toho, abychom z toho vyvodili poučení pro další období. Zpráva pokrývá tři sektory. Dopravu, energetiku a digitální sektor a samozřejmě dnes se zaměřím na složku dopravy. A možná začnu několika čísly. Důležité je především připomenout, že jsme hodně pokročili v implementaci programu. Kdybychom se měli zaměřit jenom jedno číslo, je to čtvrtý sloupec zleva, 95 rozpočtu už bylo přiděleno na granty. V podstatě jde o to, že 95 rozpočtu už bylo přiděleno grantům po třech a půl nebo čtyřech letech implementace. A průběhu implementace to samozřejmě znamená rozpočtové závazky a výplaty. Na úrovni rozpočtových závazků jsme asi na 40% a výplat je to 16%. A zejména těch 40% chci zdůraznit, protože můžeme ten rozpočet spravovat s tím, že závazky máme postupné rok od roku, na základě skutečného projektu, skutečného pokroku v tom projektu. A to znamená, že můžeme peníze v případě možnosti přesměrovat, k tomu se ještě dostanu. Pokud jde o rozdělení rozpočtu, jak víte, nařízení o nástroji pro propojení Evropy široce pokrývá dopravní infrastrukturu, ale také stanoví jasné priority. Ty jsme samozřejmě respektovali. Uvidíte, že přeshraniční dimenze programu je nesmírně důležitá. 66 celého rozpočtu šel na hlavní síťové koridory a když k tomu dodáte digitální systémy, jako je ERTMS, to je miliarda Cezar 1,3 miliardy. Je zřejmé, že většina rozpočtu je věnována sítím celoevropským, panevropským. A chci také poukázat na to, že mezi těmi několika prioritami je také inovace. To je hodně v popředí v posledních měsících nebo letech, protože jsme spustili specifické výzvy zejména u alternativních paliv, a je to rozhodně prvek rozpočtu, který zřejmě poroste. Vyhodnocení nevedlo k závěru, že jsou oblasti, které nejsou pokryty, ale rozhodně k závěru, že bude nutné změnit trošku rovnováhu, pozměnit podíly v rozpočtu, samozřejmě, abychom drželi krok s vývojem politických priorit a souvisí to také s dekarbonizací a digitalizací, což jsou ty dva důležité prvky. Pokud jde o financování podle jednotlivých druhů dopravy, opět nepřekvapí, že na základě pravidel způsobilosti v tomto programu je zřejmé, že většina rozpočtu šla na železniční infrastrukturu, a vnitrozemské vodní cesty. Podíl silnic a letecké přepravy se omezuje eh, striktně na digitální aspekty anebo prvky, které zlepšují efektivitu těchto druhů dopravy a to též platí pro námořní dopravu a multimodální dopravu. Samozřejmě můžeme zdůraznit, že celý rozpočet pro tento nástroj se zaměřuje na ty druhy dopravy, které jsou udržitelné. Pár slov ke doplňkovosti s ostatními programy EU. To také vyplynulo z hodnocení. Jistě bych se měl zaměřit na program, který je trošku širší. Je to sestra CEPS. Je to Fond soudržnosti EDF, to jsou programy, které mají nejblíž k CEFu. V podstatě, když se podíváte na čísla, třeba na podporu hlavních sítí, je to 40 miliard za to období, 23 je z CEF, ale zbytek z Fondu soudržnosti to je 13 a potom z ERDF, to jsou 4. Ve většině případů to nepředstavuje žádný problém z hlediska překrývání nebo doplňkovosti, protože CEP se zaměřuje na přeshraniční prvek a železnice a samozřejmě soudržnost a RDF e pokrývají i další části sítě. Ale v určitých případech, zvlášť u železnice, se to částečně překrývá a to je potřeba zohlednit. Prozatím je doplňkovost zajištěna ve fázi programování a potom eh, ve výběrovém procesu, kde pracujeme s kolegy z generálního ředitelství Regio a do jisté míry také pokud jde o zbližování pravidel. ale v průběhu jeho vyhodnocení jsme toto označili za oblast, kterou je třeba vylepšit. Rychle něco k finančním nástrojům a komplementaritu s EFSI. Pokud je o časovou posloupnost, nejdříve bylo CEF a potom EFSI a to zřejmě vedlo k tomu, že mnoho projektů, které byly zpracovány v rámci CEF, se pak rozvíjelo dál v kontextu EFSI. Z hlediska poučení, jak jistě víte, teď se uvažuje o tom, že se některé finanční nástroje sloučí do jednoho fondu na úrovni komise. A také šlo o ten směr od CEF, specifický nástrojů k EFSI. A do budoucna to zřejmě bude probíhat stejně. Pokud jde o formy podpory, CEF je primárně nástroj, který využívá granty. Většina rozpočtu se využívá formou grantů. Patří tam obecná obálka a těch 11 milionů na soudržnost. To, jak využíváme granty pro velice velké projekty, umožňuje optimalizovat využití rozpočtu na základě toho principu použij nebo strať. A funguje to čistě tak, že, jak už jsem říkal, celou částku na granty nepřidělíme hned na začátku projektu, jsme schopni provádět korekce s přihlédnutím k vývoji a ke změně různých grantových dohod. A pokud pozměníme grantovou dohodu, snížíme částku grantu, pokud vidíme, že projekt ji nedokáže využít a to nám umožňuje včas ty prostředky věnovat na další výzvy ku prospěchu programu a také dalších projektů. Je velice důležité zdůraznit, že ten princip využít a nebo ztratit není žádný trest. Jde o peníze, které by se stejně nevyužily v tom jednom projektu. Takže buď o ně přijdou všichni, anebo je možnost využít je jinak pro jiné programy. Také jsme využívali finanční nástroje, už jsem zmínil, že CEF byl jakýsi prekurzor a vedlo to k vývoji EFSI od roku 2015. A důležité také je, že jsme experimentálně využívali míchání nebo kombinaci grantů buď s finančními nástroji nebo jiným typem soukromého financování. Měli jsme příležitost seznámit vás v prosinci z výsledky takové výzvy a odnesli jsme si z toho to, že máme celou řadu národních komerčních bank, které se toho účastní. Je tam také hodně soukromého financování. Pokud jde o realizaci, krátce něco k tomu, je zřejmé, že to nemůžeme posuzovat izolovaně. Samozřejmě to vychází všechno z politik TNT. A výsledky by program CEF neměl, aniž by byly jasné programy pro TNT, aniž by bylo jasné, jak budou vypadat koridory, jaká bude koordinace. A to všechno umožňuje využít eh, dobrý nebo platný dobrý plán projektů. Samozřejmě jeden z prvků je také eh, kompetitivní proces výběru. Máme mnohem víc žádostí než je počet projektů, které můžeme financovat a tak je to velice dobré, to se nám líbí. Umožňuje to totiž vybrat vyzrálejší projekty, které mají nějakou přidanou hodnotu. A to je možná klíčové slovo, které bych chtěl zmínit na závěr, pokud je o toto hodnocení. Je zřejmé, že CEF je nástroj, který je dobře zakotvený do politických cílů EU, což je propojitelnost, dekarbonizace a digitalizace, přináší vysokou přidanou hodnotu, protože se zaměřujeme na projekty, které by se nefinancovaly buď na úrovni členských států, anebo na trhu. A je zřejmé, že jde o veřejné statky evropské dimenze. A ještě, než to uzavřu, možná bych připomněl, že jsme samozřejmě pořád ještě ve fázi implementace. Teď jsou otevřené dvě výzvy týkající se Cezaru v letecké přepravě, a to až do 12. dubna. A pak máme druhou fázi té výzvy pro to smíšené financování také do 12. dubna se zaměřením na alternativní paliva. A poslední věc, připravujeme výzvu pro rok 2018 proto využijeme zbývající granty a zaměříme se na digitalizaci, bezpečnost silnic a multimodalitu v kontextu chystaného třetího balíčku pro mobilitu. A poslední věc je zřejmé, že vývoj CEF pro další období bude samozřejmě v centru diskuzí v průběhu dalších dnů ten té, což bude v Ljubljaně v Dubnu. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, pane Sia. A hned zahájím rozpravu. Každý řečník bude mít dvě minuty. Pan Wim van de Kamp, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat velmi vřele Evropské komisi za tuto průzračnou prezentaci. A věřím, že už máte rezervaci v Ljubljaně. Já každopádně tam budu. A opravdu bych uvítal tuto prezentaci na papíře. Už jsem starší člověk, mám rád barvičky a ještě radši mám barvičky na papíře. A pokud jde o paní a já, Sander, vidím, že také souhlasí s mým požadavkem, často se shodneme. Ale teď eh, ožehavější věci. Nerozumím multiplikačnímu efektu CEFu. Máme určitou dotaci, grant, a předpokládám, že dochází k národnímu příspěvku, k blendingu, k smíšenému financování, případně do toho vstoupí EFSI vy jste hovořil o 27 miliardách euro, ale jaký je tedy ten multiplikátor? Jaký je ten multiplikační efekt? Druhá otázka. Use it or lose it. Použij nebo strať. Je tam nějaký termín, je tam huta, vy jste to vysvětlil velmi dobře, ale je tam nějaké omezení, kdy se ty peníze vrátí, pokud nejsou čerpány v rámci určitého projektu. A zdali pak následně je tedy zveřejněna nová výzva pro investování těchto prostředků. Moje otázka je jednoduchá. Use it or lose it, ale kdy, dokdy? A za druhé, když se ty peníze vrátí, zdá je tedy zveřejněna nová výzva, aby se tyto prostředky proměnily v novou dotaci. Paní předsedkyně, neslyšel jsem slovo městský, urban. Ve městech se nic nedělá, protože to, je, to se stává novou výzvou pro evropskou politiku. A pokud jde o EFSI, strategický investiční fond, o tom se vždy hovoří velmi pozitivně. Může nám komise sdělit, co se už provedlo v rámci EFSI? A vracím se k první otázce. Jaký je multiplikační účinek CEFu? Všichni o tom hovoří velmi vzletně, o EFSI, ale co vlastně provádí. Konečně dokážu si představit, že Evropská komise se domnívá, že toto je velký stimul pro jednání o víceletém finančním rámci a že komisař Ettinger tomu neodolá. Co si o to myslí pan Ettinger? Pan Ertuk má slovo dvě minuty. Mrs. Ayala Zender will take up our position as SND. Pani Ayala Sender seznámí s naším stanoviskem. Takže Ayala, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za uvedení tohoto tématu. Chtěla bych už říci, že podporuji žádost VIMA, abychom si mohli vytisknout tuto prezentaci. A kolega z DG Move uvedl, že jsou rádi, že mají více projektů než prostředků a že si mohou vybírat. Vzhledem k rozpočtové bitvě bychom tyto věci asi neměli říkat. Měli bychom mít více peněz než prostředků, abychom byli schopni všechno zaplatit, protože to je náš problém v současnosti. Nejen, že nemáme dost prostředků na jednotlivé projekty, ale zdá se, že jich bude ještě méně. Takže bychom měli změnit naše uvažování. Je potřeba mít minimálně stejně peněz jako projektu. Vy jste hovořil o, o, o dvou výzvách v rámci CEFu. Vy hovoříte o 450 milionech euro v roce 2018, ale pokud je o ten přeskum v polovině období, proběhne tedy a potom se vrací prostředky, které nebyly využity. Děje se to tak, vrací se to tedy a nastane situace jako minule, kdy na konci období bude poslední výzva, kde bude jedna miliarda. Tedy zda bude možná poslední výzva, tak bude možné se na to také připravit a připravit se i na budoucí rozpočet. Podívám se do budoucnosti. Snažíme se si zajistit také podporu vlád, to patří k pozitivním změnám a v některých případech, u některých projektů je možnost navýšit podíl evropského spolufinancování. A měli bychom tedy možnost jít nad rámec 40 eh, evropských peněz u některých konkrétních specifických projektů, které představují vyšší přidanou hodnotu. Je to věc, o které uvažujete, můžete k tomu něco říci. Dále, v minulém období jsme měli telekomunikaci, dopravu a energetiku a parlament zdůrazňoval, aby docházelo k synergii mezi těmito odvětvími, protože doprava budoucnosti, nová paliva, nový model pro energetiku a dematerializace, to vše chci položit otázku Evropské komisi. Zdá u této poslední výzvy, tedy vlastně nových možností v polovině období, anebo u toho nového mechanismu propojení pro Evropu, zda bude možné dosáhnout té synergie, která by integrovala i fond na infrastrukturu pro paliva pro nová vozidla, tedy nová, nové formy paliv. A vracím se k návrhům ze Štrasburku, návrhy pana Ertuga. My jsme to předložili a měli jsme téměř 24 miliard. Byly předloženy předběžné studie a měli bychom mít tedy čtvrtý pilíř, tedy infrastruktura, která by umožnila využívat nova, nová paliva. Mohla by nám komise dát výsledky, co se týče návratnosti pro ty další fondy EFSI a další finanční nástroje, abychom v té soustavě, kterou nám předkládáte, abychom jasně viděli, jaká je návratnost pro čistou dopravu a pro devátý rámcový program z hlediska toho, co se nám podařilo vyvolat v rámci strukturálních fondů pro EFSI a podobně. Jaké jsou souvislosti a jaká je tedy návratnost? A kolik z toho se vrací do dopravy? Děkuji paní Ayala Sender máte štěstí, že máte řečnickou dobu Izmaela. Já jsem při, vám předala jeho řečnickou dobu, takže dva a dva jsou čtyři. Pane Teličko, máte slovo na dvě minuty, prosím. Well, thank you for Děkuji. Když vidím, kolik času vyčerpali kolegové, nevím, ale budu se snažit. Já si vzpomínám, a tehdy jsem byl poctěn tím, že když komise uvažovala o zřízení těchto věcí, když byly ty intenzivní konzultace, účastnil jsem se toho, čekal jsem, že to bude dobré, ale musím říct, že je to opravdový úspěch. Jsou dva způsoby, jak přeložit zprávu. Je to zpráva, kterou jsme slyšeli, popisná zpráva se spoustou čísel, s krásným procentem přidělených prostředků, se závazky a výplatami – a pak pár grafů, jak to spolu souvisí a trošku se to překrývá, což je dobře. Ale ještě lepší způsob, jak to udělat. Což je seriózní vyhodnocení, neboli pokud povahou a cílem je propojitelnost dekarbonizace a digitalizace, měl by se rozpočtový orgán ptát, proč dává stejné peníze na CEF do budoucna, anebo to bude zvyšovat. Co byste jim řekli? že ty peníze máme, nebo že jste je vyčerpali, že máte víc projektů než peněz, to nestačí. Já myslím, že rozpočtový orgán bude chtít vědět a taky veřejnost bude chtít vědět, jak jsme přispěli k lepší propojitelnosti. Jak to můžeme kvantifikovat? A co dekarbonizace? Samozřejmě, ty projekty se teprve realizují a financují, ale jaká jsou očekávání? A to tež platí pro digitalizaci. Upřímně řečeno, v té zprávě o tom nic není té prezentaci jsme nic takového neslyšeli. To je jedna věc. Druhá věc, řekněme, že syn, synergie a interakce s dalšími finančními prostředky, jistě viděli jsme krásný obrázek, všichni to známe, ale jak vypadá vyhodnocení? Jak to funguje s financováním politiky soudržnosti? EFSI, několik kolegů už o tom mluvilo. Máme hodnocení, ale co soukromý kapitál? Co přináší vyšší přidanou hodnotu z těch kombinací? Zase je to jakýsi pokus, nějaký náznak. Ale nic z toho se nezmiňuje. My jsme také čekali že projekt TNT využije hodně peněz, ale opět, jaký je výsledek, nebo jaký bude výsledek TNT, kromě toho, že je to a v podstatě přidělujeme až 100%. Jaký bude výsledek? A můžu pokračovat. Cesar. Všichni víme, že si vede skvěle, ale opět vyhodnocení, politické vyhodnocení. Takže už končím, paní předsedkyně. Je to dobrá zpráva, měřeno standardy minulosti, ale já myslím, že bychom měli chtít zprávu, ve které bude seriózní vyhodnocení na základě kritérií, na základě cílů, které si komise stanovila, kde bude také konkrétní popis a pokud možno kvantifikace. To mi chybí a to musí komise udělat líp, pokud chce nějaký solidní výsledek pro další víceletý finanční rámec pro CEF. Děkuji mnohokrát, pane Teličko, za vaše vystoupení. Pane Dalmondem, máte dvě minuty, máte slovo. Děkuji, já budu stručný. Já mám otázku na evropskou přidanou hodnotu. Mám obavy, že mnohé členské státy budou zanedbávat investice do infrastruktury a že bude muset zakročit EU a zasáhnout nějak. Takže já se ptám, jak implementujeme kritéria, abychom zajistili, že budeme financovat především infrastrukturu, na kterou nemají peníze členské státy a že vytváříme hlavně robustní a soudržný evropský rámec, abychom usnadnili přeshraniční dopravu na základě udržitelných druhů dopravy. Děkuji mnohokrát, pane Dalinde. Pane Rike, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já vás možná eh, překvapím, ale já nebudu hovořit o výsledcích eh, toho CEFu a o samotném to mechanismu nebudu hovořit. Co se týče výsledků, tak tady zazněly některé otázky ohledně těchto výsledků a komise už v podstatě prezentovala dosti relevantní výsledky, ale je tady problém v tom, že jsou to dlouhodobé projekty. V podstatě se s tím začala před několika lety a tudíž je problematické tady prezentovat definitivní provozní výsledky, protože to ještě není ukončeno. Mě zajímá ten mechanismus sám o sobě. Chtěl bych připomenout, že CEF tento nástroj pro propojení Evropy je v podstatě nástrojem pro finanční zprávu, který nebyl jaksi vybaven eh, finančními prostředky. Takže pokud tady máte CEF, tak máte tady agenturu, provozní agenturu, dále těch 11 milionů a tyto peníze se potom přesouvají do toho specifického nástroje. Takže jedná se vlastně o změnu pouze zprávy, finanční zprávy, nemění se finanční prostředky. A to vlastně vyprovokovalo velice zajímavé výsledky. A z tohoto důvodu, eh, a to je otázka, jsem trochu znepokojen. Když poslouchám to, co říkáte, tak říkáte, že je nutné eh, z tohoto mm, CEFu se dostat do EFSI a vytvořit jakýsi jednotný nástroj, který by z komise udělal vlastně investiční banku. To je přesně naopak, jak bychom měli postupovat, nebo jsem to špatně pochopil. to, co zajišťovalo kvalitu CEFu, tak eh, i když, hm, jak si vám nechci pochlebovat, to byla právě centralizovaná zpráva, také expertíza komise z hlediska výběru projektu na základě některých kritérií, horizontalita a potom přidaná hodnota. Ale zkušenost, kterou máme s Evropskou investiční bankou, tak to je přesně naopak. Ty výsledky jsou velmi Eh, velkým zklamáním z hlediska eh, dopravy a z hlediska eh, přidané hodnoty. Takže měli bychom v podstatě postupovat z FC do CEF. Tímto směrem bychom měli jít. To znamená, měli bychom se vyhnout té zprávě, která je charakteristická pro Evropskou investiční banku protože víte, že budeme teď platit 26 miliard a budeme dlouho čekat na výsledky. Eh, z hlediska dopravy. Takže tady bylo řečeno, že je to úžasný nástroj z hlediska současného víceletého finančního rámce a já se chci v této souvislosti zeptat, jaká je tady kvantitativní budoucnost. Eh, my víme, že to v podstatě bude dosti eh, podobné. Já zůstávám optimistou. Takže budeme mít tady CEF 2 a nebo v podstatě jednoduše jenom zlepšíme nebo tak mlhavě trochu eh, pozměníme eh, tento systém. Takže vlastně to přeměníme na finanční nástroj, eh, který bude spravovat Evropská investiční banka. Co se týče blendingu, tak to parlament obhajoval. To nebyla původní myšlenka komise. Víte, že se diskutovalo s místopředsedou Kajtanenem na toto téma. Ten poměr mezi tenem a vlastně těmi přílohami CEFu, to je druhá otázka. Eh, v jakém okamžiku bude možné o tom diskutovat? Takže to jsou otázky, paní předsedkyně, to jsou otázky budoucnosti. Samozřejmě, eh, tady hlavní otázka je, co, jak se bude zacházet s touto regulací, jak se bude zlepšovat tato regulace a hlavně, jakým způsobem eh, tady se budeme eh, jaksi vyhýbat tomu, aby nedošlo k efektivnímu využívání těchto nástrojů, včetně blendingu. Děkuji, pane Riket. Vy jste vůbec nedodržel vaši řečnickou dobu. Pane de Grande, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, předsedkyně a děkuji Evropské komisi, jejímu zástupci za tuto zprávu. Je to v podstatě povinná zpráva o vyhodnocení eh, CEFu v polovině období. Víte, že to bylo zveřejněno 13. únoru. Eh, ta zpráva je zajímavá z toho hlediska, že zjišťujeme, jakým způsobem tedy toto probíhalo a do jaké míry eh, toto, tento přeskum umožní zařadit nové projekty do CEFu. Eh, je to tak trochu studená sprcha, jak to řekla paní Ajela. Je tady hm, jaksi více projektů a hm, nestejný počet eh, finančních prostředků, menší počet finančních prostředků. Eh, bylo samozřejmě, že když jsme vytvářeli koridory, nebylo možné uspokojit všechny členské státy. A v rámci tohoto zkoumání v polovině období, tak členské státy samozřejmě si představují, že bude možné je do toho začlenit. Ve Španělsku je například velké očekávání v tomto ohledu. Například se to týká hranice s Portugalskem, protože hovoříme o přeshraničních propojeních. Dále se hovoří o tom, že bychom měli učinit určité změny a eventuálně pozastavit některá opatření v tomto rámci. A tady bych řekl něco, co je tak trochu politické a je to relevantní z hlediska citlivosti členských států. Tady není jenom eh, CEF, který je ve hře. Eh, víte, eh, že tady také 913 eh, 2010, to, jsou, to je také možnost otevírat koridory, určité příležitosti, které se týkají tohoto procesu. Ale je tady otázka, jaké jsou tady zdroje, jaké jsou lhuty a kritéria, tak aby se dala zelená nebo nikoliv. V souvislosti tedy ze zdroji, které jsou k dispozici či nejsou. Takže Jde o to, zda to není pouze takové jakési stylové cvičení. Děkuji, pane de Grande. a já jsem se také zapsala do seznamu řečníků. Komise tady udělá vyhodnocení, které je velmi pozitivní z hlediska tohoto e, nástroje pro propojení Evropy. To je pravda z hlediska kvantitativního vyhodnocení to znamená naplnění rozpočtu, pak celá řada projektů v podstatě očekává denní financování a také jste řekla, máte pravdu, že to je určitým způsobem úspěch, ale kvantitativní. Když se podíváme na kvalitu, tak tady já zůstávám velmi kritická z hlediska financování těch velkých projektů a netransparentnosti vůči Evropskému parlamentu a občanům. Uvedu příklad. Víte, drazí kolegové, že jsem napsala několik výzev, několik dopisů, abych se dozvěděla, eh, jak se bude financovat spojení mezi Lyonem a Turinem? A stále tedy není toto jasné. Je nutné tady mít skutečnou diskusi Eh, v parlamentu. Ale ty podmínky pro to zatím ještě nejsou připraveny. A já si myslím, že komise by měla být sebekritická tak, aby lépe spravovala financování v rámci tedy toho budoucího eh, období. To je důležité, protože se jedná o politiku, kterou vždy komise obhajovala na všech úrovních. Eh, bylo to také na programu Talinu a já jsem obhajovala ze všech sil tento rozpočet před ministry dopravy a byla bych ráda, abychom nyní přemýšleli nad kvalitou, místo toho, abychom se zabývali kvantitou. Protože jde o to, že se očekává přidaná hodnota. To je důležité. Jak propojit Evropany a také jakým způsobem dekarbonizovat dopravu, protože to je obrovská věc, která je ve hře. A o tom se také příliš mnoho nemluvil, protože v našem výboru jsme také znepokojeni mm, dopadem Brexitu a tím, že se sníží v podstatě konektivita z hlediska toho obecného rozpočtu. Vy jste tady uvedl, že potřebujeme modernizovat infrastrukturu, digitalizovat a tak dále. Ale já vám mohu zaručit jednu věc. Když se podíváte na EFSI, jenom na EFSI, a připomínám, že to je velká část eh, právě rozpočtu dopravy, který je, která je v EFSI. A když se podívám na současné EFSI, tak pro nás je opravdu skandálem, že jenom 9% projektů je vlastně zařazeno do této oblasti dopravu a, dopravy. A to není normální. Takže to je takový výkřik od srdce. A e, já musím tedy zástupce e, komise ujistit, že budeme také v Lubělni a tam budeme hlásat stejnou vizi. Je na čase, aby doprava reagovala na ty naléhavé situace z hlediska cestující, z hlediska internetu, z hlediska otázky mobility, propojení a za čtvrté také z hlediska využívání všech těch finančních nástrojů, které se musí dát na stůl. Takže přeji vám hodně odvahy v komise. Takže nyní vám znovu vracím slovo, abyste zareagoval na ty otázky, které tady zazněly. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se eh, některé věci uvést. Eh, desetiminutová prezentace vlastně nezohlední vše, co je v hodnotící zprávě. Eh, chtěl bych přesto zdůraznit skutečnost, že je obtížné hovořit o výsledcích po dvou nebo třech letech realizace. Některé projekty byly spuštěny do 2014-2015, realizovány od roku 2016, je tu skutečně určitá proluka. A hodnocení v polovině období vlastně nás informuje pouze o spuštění těch projektů a programů, ale nebylo by zcela poctivé vlastně informovat o všech projektech co se týče CO2 nebo růstu. Myslím, že bychom měli jaksi přeformulovat právě ambicioznost těchto hodnocení. A zejména pokud jde o budoucí finanční období, bychom měli eh, připravit trošku solidnější ukazatele a rozlišovat to, co chceme hodnotit v polovině období a to, co chceme hodnotit až na konci. Pokud jde o multiplikační efekt. Tady východisko je míra spolufinancování. A víme, pro společnou obálku máme spolufinancování 20 až 50 takže průměr je asi v rozpětí 30-40 a pro soudržnost je to 85 To dává představu o dopadu na investice ale myslím, že ta páka je jenom částí celého příběhu, protože pákový efekt může být posuzován pouze pokud si myslíme, že stejný projekt mohl být financován i jinak. A ve většině případů si myslíme, že bez podpory CEFu by ten projekt vůbec nebyl realizován. A nebo by byl realizován o mnoho později. Takže pákový efekt je jedna věc, ale adicionalita, vůbec možnost realizovat projekt je asi záležitost, která je relevantnější než pouze pákový efekt. Pokud je o use it or lose it, ta představa je, že vlastně vzem k tomu, že se nezavazujeme k celým částkám, které dostáváme v té grantové dohodě, tak máme možnost znovu použít tyto závazky pro jiné účely, pro jiné projekty. Uvedu příklad. Máme projekt, který by měl končit v roce 2021. Dostane možná prodloužení, protože má prodlení, ale kromě toho prodloužení, které možná dostane, víme určitě, že 20 částky grantové dohody je za časovým horizontem. Takže pokud nebudeme jednat, co se stane, necháme tu dohodu v grantové dohodě a program vyprší a prostředky se vrátí členskému státu. Díky zásadě use it or my včas změníme grantovou dohodu, výjmeme ty prostředky, které by stejně projekt nemohl absorbovat a vložíme je do nového programu, do nové výzvy. Máme možnost to vložit do nového programu pro novou výzvu. A pro nás poslední termín pro něco takového by bylo asi na začátku roku 2021, protože ty použitelné výzvy mohou proběhnout právě v tomto období. A musíme mít jasnou představu o finančních tocích, abychom mohli organizovat několik těchto vlastně opakovaných finančních toků a naše agentura provádí eh, revizi portfolia, tak jak se stalo i v minulém období, u veškerých aktivit. A soustředíme se na ty nejvýznamnější, abychom právě vyhodnotili, které akce spotřebují anebo nespotřebují prostředky v tomto období, aby na konci roku, možná na začátku příštího, bychom byli schopni vlastně provést první změnu úprav, snížit vlastně výši těch grantových dohod a převést prostředky do nových výzev. A ty nové výzvy, jak víme, budou prováděny vlastně po roce, to je naše povinnost, abychom respektovali těch 5%, to se týká jak těch regionálních, tak přeshraničních projektů. A očekáváme, že bude mnohem více těch převedených finančních toků a bude asi nutné vlastně mít let výzvu v roce 2020-2021 podle částek, které budeme dostávat zpět. Takže to bude velmi významné na konci roku 19 a začátku roku 20. Pokud je o synergie, a jsem rád, že to zaznělo, protože to je oblast, kde to hodnocení ukázalo, že se nám to nedaří. Nedaří se nám to, protože parametry způsobilosti pro ta tři odvětví by měla být nasčítána, pokud chceme financovat projekt, který je v dopravě i energetice, tak musíme eh, nasčítat způsobilost energetiky a dopravy. A vlastně to překrytí je velmi úzké, takže to nefunguje a musíme to změnit v tom dalším období. Musíme mít mnohem větší pružnost, abychom byli schopni mít skutečné synergie a tady si musíme dobře rozumět s kolegy z dalších dvou odvětví a to bude změna, pokud jde o CEF v dalším období. Pokud jde o EFSI, je mi opravdu velmi líto, asi jsem to neřekl úplně jasně, představa vůbec není měnit řízení nebo měnit, přecho, přecházet eh, od grantů k finančním nástrojům. Granty jsou a budou i nadále hlavní složkou CEFu a jenom jsem chtěl říci, že dnes máme mal, malou složku finančních nástrojů v rámci CEFu. V budoucím období se uvažuje o tom, že bude vyňata a bude vložena do kontextu jednotného nástroje. Proto, abychom zamezili multiplikaci malých finančních nástrojů, které jsou rozptýleny okolo celé řady programů a pokud se sloučí, tak dosáhneme řádových úspor. Pokud jde o rozpočtovou záruku, reportingu, pokud jde o páky a a také u delegovaných entit. Takže to sdělení základní je, že my neměníme tu rovnováhu. CEF bude i nadále nástrojem, který bude vycházet z grantu. To umožňuje investovat do infrastruktury v oblasti dopravy a jde jenom o místo toho finančního nástroje, které se může změnit, jeho umístění. Pokud jde o kvalitativní aspekty a v rozsáhlou infrastrukturu. Tady musím uvést, že CEF je jenom částí celého příběhu. U té rozsáhlé infrastruktury podpora Evropské unie obvykle pokrývá několik finančních období. A pokud o velkých projektů pokrýváte někdy dvě nebo až tři finanční období, tak je jasné, že nikdo nemůže poskytnout finanční záruky po celé finanční období. Tedy jak bude vypadat finanční model velkého infrastrukturního projektu, je věc, která se dá velmi těžko definovat dopředu a maximálně je možné zajistit určitý podíl financování na určité období a není možné předjímat, co nastane v dalším období. Pokusil jsem se pokrýt většinu těch otázek. A asi tím skončím. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Odpovědi byly jasné, úplné a velmi konkrétně orientované na problémy, které jsme eh, zmínili. Jsme globálně velmi spokojeni s vývojem tohoto mechanismu a věříme, že jeho trvalost se posílí. Děkujeme komisi a nyní přecházíme k další fázi, tedy jednání o politice soudržnosti a tematickým cílům podporovat udržitelnou dopravu a snažit se vyřešit eh, překážky v klíčových síťových infrastrukturách, nařízení o společných ustanoveních a je to návrh stanoviska pro výbor Regi a dávám slovo panu Zlotovskému, který je zpravodajem. Milý kolego, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Bardzo srdečně poděkovat všem. Já bych chtěl především poděkovat všem autorům pozměňovacích návrhů a stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Minulý týden se nám podařilo dohodnout na kompromisních textech. Ty zohledňují téměř 30 pozměňovacích návrhů z 50. Především chci poděkovat panu Marinesku, který poukázal na to, že potřebujeme vyhodnotit návrh ze hlediska úzkých míst v základních a doplňkových sítích. Ano, potřebujeme větší koordinaci za Evropskou komisi, pokud jde o využití Fondu soudržnosti a Evropského strukturálního investičního fondu a pokud jde o takové projekty jako TNT. A musíme uvolnit ta úzká místa. Rozhodně potřebujeme větší zapojení generálního ředitelství MOVE do rozhodovacího procesu, pokud jde o plánování postupů souvisejících s plánováním projektů infrastruktury. A chci poděkovat také panu Kramerovi za celou řadu cených připomínek, zvlášť za to, že nám připomněl, že musíme znovu obnovit přeshraniční části infrastruktury, které byly zničeny ze druhé světové války. A také musíme všechnu infrastrukturu zapojit do železniční. Samozřejmě, pokud bychom měli vyřešit všechna ta úzká místa, a vyřešit všechno ostatní, potřebujeme finanční prostředky. Stanovisko tedy vyzývá k tomu, abychom zachovali úroveň financování, která bude odpovídat výzvám, kterým čelíme po roce 2020. A samozřejmě chci požádat o podporu pro tento text při zítřejším hlasování a o podporu pro výbor REGI. Děkuji, pane Zlatovský. A nyní budou hovořit stínový zpravodaj. Van de Kamp, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, já vám děkuji. A tak jak eh, můj kolega Zlatovský to eh, uvedl, já mám tu čest eh, tady zastupovat pana Marinesku. Takže jeho jménem bych chtěl poděkovat našemu zpravodaji za jeho práci a za přípravu hlasovací listiny. Po této diskusi ohledně CEFu eh, můžeme eh, zde hned zmapovat eh, propojení s tematikou fondů REGI. A dokážu si představit, že pro polského zpravodaje to není úplně jednoduchá záležitost čerpat eh, mm, z regi a pracovat v této oblasti. Nicméně myslím, že pan Zlotovský vypracoval velice vyváženou zprávu. Nicméně bych chtěl upozornit na to, že tady máme problém s časem. Eh, musíme v Evropě vždy velmi dlouho čekat na investice a na rozhodnutí ohledně investic. A poté aplikace a využití je ještě delší. Takže já doufám, že výbor Regi zohlední náležitě eh, naše připomínky, protože my bychom rádi i nadále investovali do eh, TNT a Eh, je to velice pro nás důležitá tematika. Eh, uvidíme, jestli výbor Regi bude ještě vyvíjet další témata no, a nebylo by dobré, by to nějakým způsobem poškodilo naše zájmy z hlediska dopravy. Byl by to opačný postup, než je žádoucí. V každém případě děkuji za tuto vyváženou zprávu, která bude velmi užitečná pro budoucí diskusy. Děkuji. Děkuji, pane Van Ismail Ertuk má slovo. Mnohokrát děkuji i z naší strany. Naší stínová zpravodajka paní Grapiny tady dnes bohužel nemůže být a tak mě požádala, abych zastoupil. Ano, i za nás děkujeme zpravodaji. Myslím, že je to velice důležité, vzhledem k tomu, že se chystá návod dalšího víceletého finančního období. My jsme proto, abychom zachovali renovovali a obnovili stávající infrastrukturu a jsme také přesvědčeni, že doprava představuje klíčovou investiční oblast. Tam potřebujeme odpovídající financování a chceme také připomenout ještě jednou, že chybějící přeshraniční spoje také musí být jednou z věcí, na které se zaměříme a na závěr mohu říct, že SAD podporuje kompromisy zpravodaje. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Miltenburg, máte slovo. Já děkuji zpravodaji za odvedenou práci a konstruktivní přístup. A také můžeme celkově podpořit kompromisy a také budeme hlasovat pro většinu ostatních pozměňovacích návrhů. Nicméně chtěli bychom se držet jádra zprávy. A proto budeme hlasovat proti těm pozměňovacím návrhům, které jsou příliš specifické, anebo podle nás nespadají pod toto téma. Je to třeba 44, to se týká těch spojů, které byly zničeny za druhé světové války, to je příliš konkrétní. Samozřejmě budeme věnovat pozornost přeshraničním oblastem, kde je potřeba něco obnovit. A to tež platí pro návrh 2. Chceme reformu klíčových politik a nejenom navýšení fondů budoucím víceletém finančním rámci. Já jsem také stínový zpravodaj pro tuto zprávu ve výboru Regie, takže se budu snažit posílit tuto část stanoviska také té závěrečné zprávy Regie. Děkuji mnohokrát. Eh, pane Miltenberg, pane Kramere, můžete mluvit. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl nejdříve velmi srdečně poděkovat panu zpravodaji. Není to jednoduché vlastně z 50 pozměňovacích návrhů vytvořit 30 kompromisů. A já se domnívám, že ty kompromisy jsou velmi dobré. A my jsme se všichni sjednotili s výjimkou pana Miltenberga. Ten byl proti, protože ten se domníval, že je to příliš specifické, pokud tam dáme missing links. Že pokud že to budeme muset znovu do toho dávat. Víte, že 30 let v podstatě Evropa pracuje na železniční síti. My jsme investovali miliardy a státy si vlastně, jak se odejmuli eh, tyto finanční prostředky na své vnitrozemské projekty. Není tam nic evropského, takže v podstatě nejenom v Berlíně, v Německu eh, bylo takovéto rozdělení. V podstatě je pravdou, že je nutné tyto, tyto propojení a tyto mosty eh, znovu vybudovat. Například nad Rýnem jsou některé mosty, které z dob rozdělení ještě nebyly eh, dovybudovány. A ve východní části je to ještě horší. Tam jsme za 30 let jsme nedokázali ty eh, jaksi nedostatky v propojení odstranit. Takže je to nutné, abychom byli specifičtí, abychom znovu obnovili eh, tuto přidanou hodnotu Evropské unie. Jistě, každý bude hlasovat podle svých představ, nicméně my nechceme zůstat uzavřeni v té historii, my chceme ji překonat a chceme eh, vlastně podpořit eh, to, co bylo zahájeno tou mírovou revolucí. Druhá otázka, která je pro mě důležitá. Máme tady otázku PPP, to znamená partnerství mezi veřejným a privátním sektorem. I ve Švýcarsku jsem byl a tam bylo řečeno na ministerstvech, my nechceme PPP. A já jsem řekl, my o tom diskutujeme již mnoho let v Evropě, proč to nechcete? A oni řekli, no, ty kritické problémy, tak ty stejně neudělá toto partnerství, protože oni eh, v podstatě eh, tam nemají výnosnost, zatímco eh, ty rentabilní záležitosti dělá právě toto partnerství. Takže to je otázka k zisku nebo e, profitu, e, který by se měl tady zajistit také ve prospěch veřejných aktivit. Nesmí tady docházet ke ztrátám z hlediska státu. Není možné, aby ty zisky e, byly pouze na straně privátního sektoru, takže tady chceme e, spravedlivou soutěž, a proto tady bude tedy odděleně hlasování a v každém případě vás prosím, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které jsme my předložili. Děkuji, pane Kramere. A teď se obracím na zástupce Evropské komise a dávám slovo panu Vansahanovi Leinerovi. Um, ano, děkuji za slovo. Máme jenom pár připomínek ke kompromisním návrhům, které se předkládají. První věc se týká kompromisního návrhu 2, kde se uvádí, že fondy EU se přidělují na dopravu a spravuje různé útvary uvnitř komise. Samozřejmě jsme si dobře vědomi toho, že musíme úzce spolupracovat v jednotlivých útvarech komise a máme za to, že proto máme zavedený řádný proces, abychom zajistili konzultaci a koordinaci v komisi. Nemáme pocit, že zapojení různých útvarů, ať už je to regi nebo jiný útvar, ohrožuje harmonizovaný přístup. Naše druhá připomínka se týká kompromisního návrhu 3 a chceme se vrátit k tomu, co jsme říkali na posledním zasedání výboru. Pokud jde o nízký počet vybraných projektů, chtěli jsme zdůraznit, že programové období už běží čtyři roky. V dopravě máme eh, v podstatě 60 což je vyšší než celkový poměr vybraných projektů. U investic pro TNT je to ještě víc. U železničních projektů, tam máme to překrývání s nástrojem pro kopení Evropy, máme ten poměr vybraných projektů celkem dobrý. U projektů, železničních projektů TNT je to 66 Nemáme tady pocit, že toto je možné považovat za nízký počet vybraných projektů. A pokud je o kompromisní návrh 4, kde výbor vyzývá komisi, aby provedla několik hodnocení a podala zprávu o jejich výsledku, chceme zdůraznit, že máme celkem propracovaný mechanismus pro sledování, vyhodnocení a podávání zpráv o pokroku při rozvoji evropských dopravních sítí a pokud je o implementaci našich fondů a projektů. Máme také hloubkové studie a celou řadu eh, různých záležitostí týkajících se dopravy. Další požadavek na hodnocení a zprávy by samozřejmě zvýšil administrativní zátěž v členských státech i pro příjemce. A my si myslíme, že údaje, které máme o implementaci, zvlášť u TNT, jsou velice dobře vidět v tom nástroji TNT. K tomu mají přístup všichni členové výboru i veřejnost. To jsou tedy tři věci, které jsme chtěli dnes zmínit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Lejné. Pane Zlotovský, máte závěrečné slovo. Mně nepozostaje nic jiného, tylko poděkovat všem. Já už nemám v podstatě, co bych příliš dodal. Chtěl bych vám poděkovat a samozřejmě bych vás vyzval, abyste zítra hlasovali pro. Děkuji mnohokrát, pane Zlotovský. Takže zítra se bude hlasovat o této zprávě v 9 hodin, drazí kolegové. A nyní uzavřu eh, zasedání tohoto výboru a v 17.30 zahájíme jednání pouze s koordinátory. Ta bude v režimu in camera. A zítra se zase všichni sejdeme v 9 hodin. Děkuji.